Děkuji vám. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás požádala, abyste se posadili. Prohlašuji zasedání přerušené 27. května za opět eh, zahájenou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, než